Grazie colleghi della vostra... Dobrý den, kolegové, děkuji vám za přesnost, s níž jste se dostavili na schůzi. První bod na pořadu jednání se týká zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi. Hm, hned předám slovo zpravodaji krátce paní Lagbiller. Danke, Herr Děkuji vám, pane předsedo. Teprve včera jsem byla nominována svou skupinou, že budu spravodajkou v tomto výboru. Z časových důvodů jsem proto neměla možnost celou zprávu a celý, celou problematiku nastudovat dopodrobna. Tedy zcela zkrátce. V prvním kroku musíme vyjasnit, jestli tento finanční nástroj pro spolupráci s rozvinutými zeměmi bude spíš nástroj zahraniční politiky anebo spíš nástroj obchodní a průmyslové politiky. Moje kolegyně Paní Ber od Zelených v, posledních, v posledním volebním období vypracovala stanovisko a argumentovala tím, že se bude jednat o nástroj zahraniční politiky. Toto stanovisko náš výbor AFED v posledním volebním období přijal. A měli jsme tu požadavek, aby Evropská unie vypracovala odpovídající zákon. Evropská komise se nyní chopila iniciativy a udělala přesně to, co AFET navrhoval. A totiž, že tento malý nástroj přeměnila tak, aby země, eh, které nejsou příjemci rozvojové pomoci dostali určitou pomoc. A to je důležité právě pro země, jako je Čína, Brazílie nebo Indie, nebo i na Středním východě. Zde máme různé programy, které nespadají pod klasickou rozvojovou politiku. Jedná se například o výměné programy v oblasti eh, rozvoje a výzkumu, například Erasmus Mundus, transfer technologií, kulturní spolupráce, sociální dialog a ostatní témata. Pokud by tento finanční nástroj pro spolupráci s rozvinutými zeměmi i nadále zůstával ve výboru pro mezinárodní obchod, vydával by tím parlament signál, že budeme provádět buď rozvojovou politiku, anebo obchodní politiku, ale ne eh, zahraniční politiku. A to by tak zůstalo i v následujících letech. Proto dnes musíme rozhodnout, jestli pan Albertini může být pověřen tím, aby dal dohromady psaní na konferenci ministrů zahraničních věcí, aby tady ta věc spadala do této kompetence. To bychom velmi uvítali. Děkuji. A questo punto darei la parola. Nyní předám slovo panu Galerovi, který se tímto tématem zabýval předtím. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych nejdříve v zásadě podpořil to, co řekla kolegyně Lochbilerová. Ve starém parlamentu jsme diskutovali o tom, jak budeme provádět financování opatření v rozvojových zemích, které nespadají pod klasickou rozvojovou pomoc které tedy nemůžou pokryt opatření týkající se rozvojové politiky, které zkrátka rada neoznačuje jako příjemce rozvojové pomoci. A v, proto se vyskytla určitá mezera v tom financování. A rozhodli jsme se konat opatření v této oblasti a provádět určitá opatření. Proto jsem toho důvodu, že v této oblasti nejde o klasická opatření týkající se obchodu, ale také o zahraniční politiku. A proto také zastávám stanovisko kolegyně Bérové, které bylo schváleno. Rád bych jmenoval několik příkladů, abych uvedl, o jaké projekty se jedná. Jde například o Institut pro evropská studia v Brazílii. To by tedy bylo opatření, které by nespadalo pod klasickou rozvojovou pomoc. Dalším příkladem, a budu to říkat anglicky, protože zde nemám německý překlad, EU Visibility Public Diplomacy Outreach. To byl název projektu, který nebyl vnímán jako rozvojová pomoc a nemohl tak být financování. Dalším příkladem je podpora dohody o volném obchodu mezi ASEANem a EU. To jsou tedy příklady pro tato opatření. Proto tady podporuji to, co uvedla kolegyně, a i to, jsou, to i v souvislosti s dopisem konferenci ministrů zahraničních věcí ten by měl tedy zhotovit náš předseda a uvést v tom dopise, že bychom rádi přesunuli kompetence. Tento nástroj vlastně patří do výboru pro zahraniční záležitosti, ale myslím si, že bychom měli minimálně dosáhnout toho, abychom byli s výborem pro zahraniční obchod minimálně rovnoprávní současná situace není akceptovatelná. Rád bych řekl ještě jednu věc, která se týká právního základu, který je navrhován. Komise navrhuje 181a podle současné smlouvy. Promiňte, kolego, mohl byste přestat telefonovat? Mě to trochu ruší. Takže ještě jednou 181a tím bychom nebyli zahrnuti do spolurozhodování, ale my jako parlament bychom se přece jenom měli snažit o to, abychom do spolurozhodování zahrnuti byli. Proto jako právní základ navrhuji 177 a 181a. To by bylo také na základě stanoviska naší právní služby, která tak rozhodla v prosinci roku 2008. Právní výbor se k tomuto stanovisku připojil ale před volbou už také výbor pro zahraniční věci. To je tedy také důležitý bod, který bychom v této souvislosti měli mít na paměti. Děkuji. Ci sono altri interventi su questo? Chcete si ještě dopromluvit k tomuto tématu? A nebo mohu diskuzi považovat za uzavřenou? Vzhledem k tomu, že nikdo z kolegů se už nehlásí, mohu říct, že souhlasím eh, s nasměrováním, které bylo nastíněno kolegy. Jde-li tedy o kompetenci zaměřenou jen na rozvoj eh, zemí a mm, jedná-li se tedy o zahraniční obchod, tak bude logické, že, na, eh, že Kompetence výboru budou jasně stanovené. Pokud se ale jedná o e, kompetenci typicky zahraničních věcí, pak je tedy jasné, že náš výbor by se měl zabývat e, tímto návrhem. A tedy na váš poput napíšu dopis, tento postup tedy na konferenci předsedů bude dál pokračovat a my jej budeme sledovat v jednotlivých fázích. Tím jsme vyřešili první bod dnešního pořadu jednání a přejdeme k druhému bodu, to je bod číslo 9, a to je změna nástroje stability. Měl by to být, měla by to být paní Brandner. A předávám jí slovo, aby mohla promluvit o tomto dalším bodu. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Jednali jsme o e, nástroji stability. Zpravodajkou byla původně dříve kolegyně Angelika Ber. Já jsem byla zvolena nedávno a začínám na tom pracovat. E, nyní tady má proběhnout první výměna názorů. Rádi bychom učinili několik poznámek k dokumentu, který jsme obdrželi od komise. Jak víte, nástroj stability je nástrojem poměrně mladým. Komise navrhla pouze několik změn. Jedna se, tykuje, jedna se týká pardon, soudního sporu ohledně toho, do jaké míry komise může eh, působit v oblasti eh, malých lehkých zbraní, eh, lehkých a zbraní a komise chce, aby toto bylo také vepsáno do toho nástroje a my se, my se domníváme, že tady bychom se měli řídit eh, stanoviskem soudu a podnětem nebo návrhem komise. Další věc se týká toho, aby finanční stroje na veřejné zakázky byly k dispozici pro uchazeče z celého světa Tady se to týká například švýcarských eh, nevládních organizací, ale i dalších eh, neziskovek z rozvinutých zemí. Domníváme se, že tady není problém s tímto eh, rozšířením na subjekty ze třetích zemí. Dalším tématem je navýšení o 10 u článku Eh, ze stanoviska komise jsme vyrozuměli, že je eh, snažší vynakládat ty finanční prostředky, eh, protože z hlediska tady zaměstnanců a projektů je tady není možné ty prostředky vynakládat i na další cíle. Domníváme se, že to také je oblast, která by si zasloužila více prostředků, ale aby toto navýšení bylo přijatelné, potřebujeme vědět více o celkové strategie pro tuto oblast, protože eh, je to jaksi ucelnější kontext, nešíření zbraní a tak dále. Víme o několika projektech, eh, například eh, Středisko pro nešíření v Kijevě a v Moskvě, protiteroristické centrum v Alžíru, afgánský projekt pro boj proti drogám ale jsou také projekty, o kterých eh, jsme se to za stolik nedověděli. Nevíme, čeho se přesně týkají. Sekretariát Evropského parlamentu se pokusil získat informace zejména o tom eh, středisku v Alžíru. Snaží se o to již dlouho a nedostali jsme žádné adekvátní informace o tom, jaký je vlastně smysl celého projektu. No víte, tak eh, nějaké protitoristické středisko v Alžíru, no to je poměrně široké téma. Nevíme, co si přesně pod tím představit, takže bychom potřebovali další informace. Není možná, bychom eh, jen tak všeobecně souhlasili s navýšením rozpočtových prostředků pro tuto oblast. Dále jsou tady ještě dvě věci, na které chci upozornit. Opět k tomu středisku v Alžírsku Chceme, aby eh, se podávaly zprávy Evropskému parlamentu. Byla vypracována celá řada zpráv či hodnocení, které parlament nedostal, na rozdíl od rady. My se domníváme, že parlament musí mít stejný přístup k těmto dokumentům. Další věc je ta, nevím, zda o tom víte, ale v nástroji stability je projekt eh, pro eh, projekt partnerství pro budování míru. Chtěli bychom, aby strategie komise byla postavena tak, že to není skutečně se uvede v praxi, protože zatím to byly jenom workshopy, konference, eh, ale nic přímo v terénu. Takže my bychom si přáli, aby nám komise řekla, jakým způsobem to hodla v nadcházejícím roce provádět. O tom chceme vědět více, je to pro nás důležité téma a zatím se, se nám zdá, že ta realizace není optimální. A další věc je ta, že bohužel ale to bylo kvůli kompromisu na vysoké politické úrovni. Velká část nástroje stability byla použita pro potravinový nástroj. Eh, nevím, zase to pamatujete. Zase na to pamatujete. Byl tam návrh použít také eh, zemědělský rozpočet. Ehm, použili se prostředky z nástroje stability. A je to proto, že část nástrojů stability tvoří eh, prostředky, které nejsou účelově nějak vázány. To je logické, protože potřebujeme flexibilitu. Není možné to vždy dopředu naprogramovat. Ale domníváme se, že je třeba zdůraznit, že ta rezerva v nástroji stability není rezerva na cokoliv, kterou můžete jakkoliv použít. Měla by se, měla by se čerpat pouze výjimečně a, a také by ty prostředky měly být pak opět dodány do nástroje stability není možné to používat na účely, které by jinak měly být financovány odinut, což byl případ právě toho potravinového nástroje. To bychom také rádi projednali s rozpočtovým výborem, protože rozpočet pro nástroj stability byl kvůli tomu eh, vlastně se snížil téměř o 20 Děkuji. Děkuji vám, paní Brantarová. A teď předám slovo komisi doktoru Millerovi, který nám může osvětlit důvody, které komisi vedly eh, k této změně nařízení. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, také bych rád řekl pár obecných slov na úvod k té střednědobé revizi ohledně nástroje stability. Je to jeden z návrhů, které jsou součástí balíčku Chtěl bych jen připomenout, že obecně naše závěry u těchto nástrojů jsou, že fungují dobře. Poskytli nám dostatečný základ k externím politikám, neměli jsme s nimi větší potíže při implementaci a je to patrné ze skutečnosti, že úroveň naší pomoci v loňském roce dosáhla rekordní úrovně. Naše, náš přeskum eh, se zabýval financováním aktivit a projektů, které nepatří eh, do oficiální pomoci rozvoje. A my eh, tedy se tím chceme zabývat v tomto nástroji pro, pro promyslové země. Teď nevím, který z vašich výborů se tím přesně bude zabývat. Z pohledu komise mohu sdělit, že pro nás je důležité, abychom se zabývali celým tímto tématem, celým tím přeskumem jako balíčkem. A e, přejeme si, aby nám e, parlament pomohl dosáhnout celistvého pohledu na věc. E, chceme tyto činnosti eh, financoval prostřednictvím programu ICI+. Eh, Neměl jsem opatření přijatá v čas a proto chceme do příštího roku mít jasný právní základ, abychom mohli zajistit pokračování financování důležitých projektů. Už o tom hovořili eh, poslanci, že tu jsou důležité projekty eh, v zájmu Evropského společenství, týkají se partnerství, spolupráce, obchodu s třetími státy, ale my také chceme financovat evropskou část programu Erasmus Mundus neboli vysíláme studenty a profesory do zahraničí a musíme tuto aktivitu z něčeho platit. Ale správné, aby to platili tedy průmyslové země. Nechceme ohrozit eh, naše činnosti na příští rok a pokud nebudeme mít včas přijatá daná opatření, nepodaří se nám správně ufinancovat tyto aktivity. Eh, švédské předsednictví chce dosáhnout eh, do konce roku dohody. Doufám tedy, že nás váš výbor podpoří v našem úsilí. Co se týče jednotlivých návrhů, které se konkrétně týkají nástroje stability, paní Brandner už schrnula velice dobře náš návrh. Chceme vstoupit do dialogu ohledně všech témat, které se týkají parlamentu. Paní Brandnerová prohlásila, že některé informace parlament nedostal ohledně implementace. Podívám se na to s kolegy a zjistím, jak se věci mají a zda vám případně můžeme poskytnout co možná nejdříve chybějící informace. Také jste hovořila o partnerství zaměřeném budování míru paní Brantnerová kolegové, kteří se zabývají tímto nástrojem, tu ještě teď nejsou přítomní, možná pokud kolega přijde, tak o tom může promluvit, ale já to vidím tak, že poslední návrh nám už teď, poslední soutěž už nám umožňuje eh, podepsat první eh, smlouvy. Takže se začíná implementovat tento projekt. nechám spíš na kolezích, aby k tomuto konkrétně promluvili, pokud se jim podaří dorazit včas. Paní Brantenová také hovořila o rozpočtu nástroje stability, má naprosto pravdu. A to je otázka vašeho rozpočtového výboru samozřejmě. Protože předpokládám, že bohužel eh, tato debata bude vedena v rozpočtovém výboru. Komise je tedy připravena vám eh, poskytovat spolupráci a poskytnout informace ohledně střinového přeskumu i jednotlivých nástrojů, eh, které jsou v kompetencích vašeho výboru. Velice rádi vám odpovíme patřičné dotazy. Dobře. Pokud by tedy mohl promluvit váš eh, kolega. Můžeme se zmiňovat i o rozpočtu případně. Ale pokud k tomu nemáte žádné další poznámky, teď vám si sdělit, že do 15. října obdržíte definitivní návrh přeloženého znění textu. Paní zpravodajka je schopná to dodat do 15. Eh, října, tedy tu zprávu budete mít 20. října ve 12.00 vyprší lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Máme za to, že do 4. 5. listopadu proběhne e, diskuze o celé zprávě a pozměňovacích návrzích, abychom 10. listopadu mohli hlasovat ve výboru, ve výboru a prosinci, tedy o měsíc později, 14. a 17. prosince, by se pak hlasovalo na plenárním zasedání. Um, mi viene detto che non è presente. Dozvěděl jsem se, že zpravodajka pro další bod, paní Latford tu není ještě. A má se věnovat seznamu třetích zemí. Počkáme tedy na ní a do té doby, než dorazí, přerušuji zasedání. My jsme velice rychle zvládli první dva body na pořadu jednání, takže pravděpodobně jsme ukončili témata dřív, než naše kolegyně čekala. Proto na pět minut přerušuji schůzi. Bene, eh, mi, viene, eh, mi viene comunicato in questo momento. Právě teď mi bylo sděleno, že paní zpravodajka již dorazila. Můžeme tedy pokračovat, omlouvám se. Prosím vás o pozornost, kolegové. Prosím, usaďte se, abychom mohli pokračovat. Dalším tématem tedy je seznam třetích zemí, jejíž státní příslušníci musí mít při překračování věčních hranic výzum, jakož i seznam třetích zemí, jejíž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. La nostra commissione, come sapete, è... Eh, Víte, náš výbor má poskytnout stanovisko eh, k návrhu komise, která zrušila víza pro eh, Firom, Makedonii, Montenegro a Srbsko. Předám tedy slovo paní Lotford, aby nám předložila situaci. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Omlouvám se, pokud jsem vás všechny trošku zdržela svým pozdním příchodem. Myslím, že tady není potřeba žádný dlouhý úvod eh, ve věci, kterou tento výbor a i parlament obecně výrazně podpořil. Podpořil liberalizaci rozvolnění výzového režimu pro země západního Balkánu které samozřejmě v rámci eh, agendy ze Soloně eh, jsou eh, na cestě ke členství v EU, jakmile samozřejmě splní potřebné normy a budou naplněny příslušné postupy. Pro ty, pro ty z vás, kteří jste možná snad zapomněli, země bývalé Jugoslávie, tedy v bývalé Jugoslávii, občané mohli cestovat bezvízově do západní Evropy. Takže skutečně je to krok zpět eh, oproti tomu, jaká byla situace dříve, před mnoha lety. A zase nemusím to, myslím, dlouze rozvádět, jaké jsou ty důvody, proč bezvízový styk je důležitý z hlediska rozvíjení kontaktů, rozvíjení dialogu a vzájemného působení, což napomůže obeznámit eh, občany těchto zemí z EU, eh, napomůže to hlubší spolupráci a konečně to pomůže připravit tyto země na členství. Takže návrh Evropské komise je vítán a komisař Ren nedávno vystoupil v našem výboru na vaše pozvání já myslím, že všichni podporujeme to, že je potřeba zajistit dosažení, aby to, že určité normy už byly dosaženy eh, v rám, na té cestě k bezvízovému režimu, tak aby ta situace se znovu nezhoršila. Jinak hlavní zprávu vypracovává výbor pro eh, občanské svobody, já jsem také jeho členkou. Eh, tam je zpravodajkou paní Fajon. A v této zprávě se říká v zásadě to, že je třeba pro všech těch pět zemí zakotvit stejný rámec, protože eh, přístup, který říká, že bychom měli vzít Bosnu a Hercegovinu a Albánii samostatně, postavit je mimo toto rozhodnutí, to má uh, za sebou nese určité nebezpečí, určité riziko. Když se říká tedy, že tyto země bychom vyhodnotili v roce 2010, protože pak dojde ke zpoždění v tom rozhodovacím procesu. Takže nejprve, pokud je o těch pět zemí, tak chci říci, a říkám ve svém stanovisku, že bychom se podrželi té, toho, že e, u Srbska a Černé hory předpokládáme, e, že e, budou jaksi způsobilé. To také uvedla komise. Já se domnívám, že také Srbsko již uvedlo, že splnilo podmínky, ale ještě se k tomu nevyjádřila komise. Zároveň říkáme, že pokud jde o Albánii a Bosnu a Hercegovinu, tak eh, výjimka eh, z vízové povinnosti bude v platnosti bezprostředně po vyhodnocení komise, eh, podle kterého budou splněny podmínky pro liberalizaci, pro uvolnění vízového styku v těchto dvou zemích a bude to zveřejněno v úředním věstníku. Čili my tady ponecháváme stejnou právní strukturu nařízení, ale tím spouštěcím mechanismem pro eh, zavedení bezvizového styku bude vyhodnocení komise a závěr z toho vyhodnocení, že ty benchmarky byly naplněny. Já eh, bych navrhovala, aby komise prováděla své hodnocení každý měsíc a podávala zprávu parlamentu, radě a dotčené zemi já myslím, že tato věc nebyla převzata do hlavní zprávy ve výboru Libe. Možná se mi ještě podaří zpravodajku přesvědčit, protože si myslím, že by to byl že by to byl užitečný průběžný nástroj pro hodnocení situace. Ty země by to tlačilo k činnosti a nám, evropským institucím, by to umožňovalo poskytovat těmto zemím maximální podporu pro dosažení benchmarku. Pokud je o Kosovo, a beru to trošku na přeskáčku, protože jsem právě hovořila poznací národ číslo 2, nyní se vracím k jedničce. Ale u Kosova tedy říkám, že komise by měla zahájit um, dialog o, o uvolnění vízového režimu s Kosovem podle cestovní mapy, která bude podobná jako cestovní mapy pro ostatní země západního Balkánu. To by ovšem nemělo předjímat eh, pravomoc členských eh, zemí, eh, pokud je o uznání Kosova jako samostatné země. To znamená, aniž bychom nějak předjímali, nebo by to mělo, aniž by to mělo dopad na právní status a uznání hm, Kosova jako nezávislé země, tak je to formulováno. Ehm, Aniž bychom tady toto řešili, tak je důležité, abychom v případě Kosova pokračovali, abychom Kosovo dali alespoň možnost, aby s nepříliš velkým spožděním se mohlo v budoucnu dostat, eh, mohlo dosáhnout stejné situace jako ostatní země. A je to důležité proto, že jinak by došlo určitému pokřivení, eh, pokud je o žádosti o členství, pardon, o občanství ve vedlejší zemi pokud by ten eh, bezvízový styk neplatil stejně. Můžeme si představit určité scénáře, eh, o kterých ani nechceme hovořit, abychom, aby se to potom nenaplnilo. protože je možné, že když ty hrací podmínky nebudou rovné, tak lidé z jedné země budou usilovat o členství, eh, pardon, o občanství v jiné zemi, kde je situace výhodnější. Jinak eh, odpovědnost eh, za tou cestovní mapu, za benchmarky, za komisy, za ten proces ověřování To samozřejmě nemůžeme dělat my. Tady je potřeba tlačit na ty vlády, aby odstranili všechny ty velké překážky. Nicméně pokroku už je dosahováno ve všech těch zemích, které eh, zatím eh, ne, nepokročily ještě tak daleko, už, aby už byly opravdu blízko dosažení těch benchmarků. Komise tedy provádí ta hodnocení, já se pokusím přesvědčit hlavní zpravodajku, aby ta hodnocení se prováděla měsíčně. A pokud to bude nastaveno, tak si myslím, že budeme mít eh, tu podporu, kterou potřebujeme, ten monitoring, eh, vyvíjení tlaku, včetně politického tlaku eh, uvnitř těchto zemí. Protože občané Bosny, Hercegoviny a Albánie uvidí, že Cesta k bezvízovému styku je v rukou jejich vlastních vlád. A že to nutně nemusí nastat o mnoho později eh, než ta první vlna zemí, než u té první vlny. Samozřejmě naším cílem bude, aby to spoštění mezi tou první vlnou a druhou vlnou bylo v, spíše v řádu měsíců. Takže v druhé vlně bude Bosna, Hercegovina, Albánie a pak doufáme Kosovo eh, ne o mnoho později. A ty výhody, doufám, jsem tady eh, jasně nastínila. Děkuji vám, paní poslankyně. Já se vám omlouvám za to, že jsem vám nesprávně vyslovil jméno jste paní Latford. Slovo předám kolegy Munic. Sí, gracias, eh, señor presidente. Creo que Děkuji vám, pane předsedo. Připadá mi, že tato zpráva má veliký politický dopad, ale i technický obsah. Důležité je, abychom byli přesní, abychom se bedlivě věnovali i technické části. Jedná se o Bosnu, Hercegovinu a Albánii, které plní požadavky nutné eh, pro bezvízový režim. Ale řešení, které zde máme předložené, je pro nás velice přijatelné. Jakmile tedy dojde eh, k přijetí těm, těch výjimek ve vízovém režimu, můžeme říci, že dosáhneme dobrého kompromisu pro Albány a Bosnu a Hercegovinu. Ale u Kosova to je bohužel hodně složité. Tam těžko můžeme stanovit eh, nějakou další roadmap pro vyjednávání o bezvýzovém styku. Jedná se o readmisní dohody, eh, které mm, zatím mají být provázeny, prováděny prostřednictvím organizace, která není ani státní, aniž eh, bych chtěla se vměšovat do kompetencí členských států, protože to opravdu nemáme zapotřebí, aby docházelo tedy k porušování kompetencí členských států. V případě Kosova je třeba hovořit o eh, rezoluci 144 OSN a Rady bezpečnosti OSN eh, ohledně uznání Kosova. a to tedy v případě, že by se jednalo o Kosovo v tomto textu. Pozměňovací návrh číslo 3, o kterém tedy eh, se zde eh, píše, jedná se o text eh, od výboru Liber, který pro mne je přijatelnější, protože tam se píše, že nehledě na status Kosova a A já tedy chci říct, eh, že je třeba přijmout to vše ve znění eh, usnesení 1244 eh, Rady bezpečnosti OSN. Grazie, onorevole Muniz. Děkuji, paní Munic. Slovo má kolegyně Lunáček. Uh, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. I já bych ráda poděkovala zpravodajce, respektive autorce stanoviska za stanovisko i za navržené poznací návrhy. Eh, já se toto návrhu velmi cením, eh, zároveň jsme si mohli přečíst návrh z výboru Lipe. Z mého hlediska je nesmírně důležité, aby to byl jediný balíček, abychom měli společnou vizi pro všechny země jihovýchodní Evropy, Eh, jak už uvedla baronka Latvodová, když se vzpomeneme eh, na situaci před 20 lety nebo ještě dříve, eh, lidé z bývalé Jugoslávy mohli svobodně cestovat prakticky po celém světě a do všech evropských zemí. Dnes mladí lidé, kteří vědí, že jejich rodiče tuto možnost měli, už cestovat nemohou takto svobodně. A víme, že nacionalismus, extrémní nacionalismus je stále velkým problémem v některých z těchto zemí. Takže svoboda cestování a poznávání jiných zemí, zejména eh, když jste mladí, já si myslím, že to také mnoho z nás zašlo, jak moc je to důležité pro to, abychom dokázali akceptovat lidi, kteří jsou odlišní, eh, abychom akceptovali rozmanitost a lidi s odlišným názorem, i když ho třeba nesdělíme. Takže to, aby do toho byly zahrnuty všechny země východní Evropy, do tohoto nařízení, to je něco, eh, co eh, já rozhodně podporuji. Podporuje to frakce zelených, eh, tedy Green EFA. Pokud ten text, já se velmi cením toho, že Albany a Bosna Hercegovina byly do toho textu začleněny. Pokud je o Kosovo, také se mi líbí to, co navrhuje baronka Latfordová, protože Já jsem mimochodem Kosovo navštívila minulý týden, jakožto nová zpravodajka pro Kosovo v Evropském parlamentu. E, jednala jsem s celou řadou lidí a mám jednoznačný dojem, že je nesmírně důležité dát občanům, běžným lidem v Kosovu e, tu naději, že také jednou, respektive, že také budou součástí tohoto balíčku, že také budou mít možnost svobodně cestovat. A ministerstvo vnitra eh, v Prištině, z jednání s nimi, eh, bylo zřejmé, že samotná vláda eh, připravuje cestovní mapu s jasnou představou, jak naplnit ty požadavky, ty benchmarky, které platí i pro ty ostatní země. Takže mně se velice líbí ten navržený poznací návrh. A jak řekla autorka stanoviska, eh, je důležité, ehm, abychom všechny drželi na té cestě zhruba stejně. Je důležité, aby Evropský parlament dal signál, že to je cesta, která je otevřená pro všechny v tomto regionu, ne jenom pro vybrané. A technicky vzato, jak už konec konců také zaznělo dříve, technicky vzato by to byl problém, kdyby jedna nebo dvě země tu stejnou perspektivu neměly, protože potom skutečně eh, by jejich občané se mohli pokusit získat občanství v jedné ze sousedních zemí. Takže pokud eh, také chceme my mít jasno v tom, kdo je vlastně kdo v tom regionu, kdo je občanem které země, tak eh, i, v, tomto ohledu, i v tomto ohledu je to důležité. Souhlasím nebo zareaguji na to, co řekla eh, španělská kolegyně. Víme, že ne všechny evropské země uznaly Kosovo, ale mohu vám říci, že existují jiné příklady toho, kdy země, které nebyly uznány všemi zeměmi, eh, dosáhly dosáhly rozvolnění vízového režimu, například Tajvan. A ne všichni bychom tady souhlasili, že Tajvan je samostatná země. Uh, Eh, takže toto by určitě bylo dobré pro Kosovany. Nemluvme o tom statutu Kosova, samozřejmě na tom se neschodneme, ale pro Kosovany a zejména mladé Kosovany je důležité, aby měli tu vyhlídku, že budou součástí Evropy, součástí tohoto kontinentu a budou po něm moci cestovat. To si myslím, že je velmi důležité. Měla bych jednu prozbu, pokud souhlasí navrhovatelka, tak bychom mohli do toho odůvodnění na začátku mezi těmi argumenty uvést, protože, jak už jsem řekla, vláda v Kosovu již vypracovává cestovní mapu, takže pokud byste souhlasila, já bych navrhovala, nebo to mohu sformulovat jako pozněcí návrh, Abychom tedy eh, v tom krátkém zdůvodnění na začátku eh, uvedli, že vítáme rozhodnutí orgánů Kosova vypracovat interní cestovní mapu pro eh, dosažení liberalizace vízového styku. A mám také otázku na komisi. Otázka ochrany hranice nebo kontroly hranice mezi Srbskem a Kosovem. Já si myslím, že je důležité i pro nás, abychom dali jasně na vědomí Srbsku, že kontrola musí být stejná na hranici, na této hranici, jako na, kaž- na každé jiné mezinárodně uznané hranici, protože jinak bude problém s kontrolou pohybu osob. Takže tady bych měla prozbu či dotaz na komisi. Zda si myslíte, že budete chtít po Srbsku, aby stejná kontrola a stejná opatření byla uplatňována na hranicích s Kosovem jako na všech jiných mezinárodně uznaných hranicích. A ještě na závěr eh, bych ráda pro ty z vás, zase jste možná přečetli článek BBC o mé návštěvě Kosova minulý týden, eh, a kde jsem byla citována v tom smyslu, že my, delegace pro východní Evropu v Evropském parlamentu, se budeme scházet, eh, respektive budeme apelovat na poslance v členských zemích, které ještě Kosovo neuznali, aby tak učinili. Tak to bych ráda vysvětlila. A samozřejmě nemohu hovořit za delegaci Východní Evropu. To, byla, to byl můj osobní názor a názor ještě jedné kolegyně. Děkuji vám, paní Lunáček. Slovo má pan Poselt. Já, prezident, ich kann direkt... Tak, pane předsedo. Můžu přímo navázat na kolegyni Lunáček. Rád bych ji podpořil. Za prvé, myslím, že si musíme ujasnit, že všichni jsme, co tady sedíme, zažili, zvláště v Německu a v Rakousku, jak v 70. letech miliony lidí z Jugoslávie cestovali a žili mezi námi v dobách komunistického režimu. A dnes jsou ti stejní lidi, lidé zavřeni eh, ve svých hranicích. A to nesmíme akceptovat. A musíme v této otázce smýšlet politickým způsobem. Znamená to, že musí, neznamená to, že máme odsunout technické a bezpečnostní otázky na okraj, ale je to čistě politická otázka. Proto podporuji kolegyni, která hovořila přede mnou. A za druhé chci říkat, že, ře, říci, že i když se na to díváme z bezpečnostního hlediska, a já jsem tady s kolegyní pracoval přes deset let ve výboru pro vnitřní záležitosti a myslím si, že jsem někdo, kdo bezpečnost nepodceňuje. Takže pokud se na to díváme z bezpečnostního hlediska, není nic důležitějšího, než stabilizovat země na jihu a východě Evropy, protože destabilizace by nás ohrozila i z bezpečnostního hlediska. Je tedy velmi destabilizující, když ve střednědobém hledisku tyto země, jako je Bosna a Hercegovina, nezahrneme do těch perspektiv. Nedávno jsem byl v, Maced- v Makedonsku. Dámy a pánové, v této zemi v posledních době, v posledních letech došlo k procesu, že mnoho osob přijalo bulharskou státní příslušnost jen proto, aby unikli vízovému režimu. A to v té zemi působí mnoho problémů. A když se podíváme na ten proces, který už začal, a představíme si ho pro Bosnu a Hercegovinu. Mohlo by to znamenat velké potíže pro tuto zemi. Proto si myslím, že je to velmi velká příležitost i v bezpečnostní otázce. A třetí bod, o kterém chci hovořit, je Kosovo. Rád bych řekl, že jsem stínovým zpravodajem své skupiny, a to už déle než pět let, pro otázku Kosova. Chci v této souvislosti říci, že kolegové ze zemí, kteří Kosovo neuznali, by neměli zaměňovat svůj vztah k menšinám s ostatními záležitostmi. V tomto parlamentu máme 75% většinu. A tou jsme schválili zprávu předchůdkyně kolegyně Lunáčk Lunáček, pana Lagendíka. Tam jsme se výslovně za, vyslovili pro uznání Kosova. 22 ze 27 členských států to udělalo a já si myslím, že bychom se měli přinejmenším shodnout na tom, že menšina bude respektována a že většina bude mít jinou pozici a že bychom jim neměli nutit náš názor. To uznání je otázkou jednotlivých členských států a proto to nezávisí na principu jednomyslnosti. Každý stát se musí rozhodnout za sebe. 22 států v Evropském parlamentu se rozhodlo tímto způsobem. Měli bychom si Kosovo vážit, protože tento stát trpěl více než ostatní státy na Balkáně. Neměli bychom je trestat tím, že si my v Evropské unii se nemůžeme zhodnout. Právě občané těchto zemí jsou odkázáni na to, že musí poznávat Evropu a Evropa musí poznávat je. Myslím, že nedokážeme nic tím, když tam budeme intervenovat a pokusíme se znovu obnovit pořádek v té zemi spoustou prostředků. Je to velká epizoda našich dějin a myslím, že bychom neměli akceptovat situaci, která je v současné době a proto podporuji návrh, který máme před sebou. Myslím, že si nesmíme dovolit říci, že každý, kdo splňuje pravidla hry, může hrát s námi, protože například Kosovo vůbec hrát nenecháme a k tomu nesmí docházet. Děkuji vám, pane poselte. Slovo má první náměstek první místopředseda, pan Provera. Děkuji vám, pane předsedo. Chci přednes několik úvah. Podle smlouvy Evropský parlament má být konzultován ohledně návrhů a rozhodnutí komise eh, v této oblasti. Paní zpravodajka navrhuje, aby u dvou zemí Evropský parlament se vzdal eh, tohoto práva a ponechal rozhodnutí na komisi. Věřím, že není možné dělat takovéto výjimky. Buď bude smlouva chápána jako platná a účinná a proto musí platit za všech okolností. A pokud už nepovažujeme obsah smlouvy za aktuální, musíme ji změnit. Tato roadmap není chápána jako diskriminace určitých států, ale předkládá určité parametry, které je třeba respektovat, abychom zaručili právní jistotu, správnost ve vedení administrativy státu a také, abychom zaručili kontrolu hranic a efektivní kontrolu osob překračujících hranic, protože musíme mít na, na paměti problémy s terorismem a kriminalitou. To jsou tedy technické parametry, takzvaná roadmap, kterou nemáme chápat jako diskriminující opatření, stejně jako nemůžeme mluvit o diskriminaci, pokud chybí nějaké podmínky, pokud nejsou plněny takové podmínky, Protože pouze jsou-li tyto podmínky splněny, lze zrušit vízovou povinnost. Proto já chci, aby stav zůstal takový, jak je. Děkuji vám, pane místopředsedo, a předám slovo kolegyni Thaler. Eh, grazie, prezidente. Eh, I would like to... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád vyjádřil díky a úctu eh, naší navrhovatelce paní Latfordové. Myslím, že odvedla výbornou práci a já bych se připojil k jejímu názoru. Také se domnívám, že návrh zprávy paní Fajon, tedy zpravodajky výboru Libe, je rovněž kvalitní dokument a měli bychom jej podpořit. Co bych si přál, je ověřit si něco u komise. jak byla přijímána rozhodnutí v uplynulých pár měsících, řekněme čtyřech, pěti měsících. Protože všichni jsme si vědomi toho, že začátkem července, když komise navrhla umožnit bezvízový styk pro občany firm Černé hory a Srbska, tím, že se změní nařízení rady, tak pouze firm splňovala všechny benchmarky stanovené v cestovní mapě a nastavené tedy komisí. Rovněž víme, že komise rozhodla, že k takzvanému bílému seznamu, na takzvaný bílý seznam tedy, přidá i Černou horu a Srbsko, aniž by tyto země splnily nebo plnili v té době benchmarky nastavené komisí. Bosna a Hercegovina a Albánie také neměly splněny benchmarky a v důsledku toho nebyly zahrnuty do návrhu komise z 15. července. A zejména pokud o Bosnu a Hercegovinu, návrh komise byl, kritiko, byl kritizován v regionu s tím, že by to mohlo dále zkomplikovat již tak pomalý a komplikovaný proces ústavní reformy a mohlo by to přispět k dalšímu rozdrobení Bosny a Hercegoviny. Takže moje otázka zní, může komise vysvětlit, na jakém základě se rozhodla některé ze zemí západního Balkánu, které neměly splněny všechny benchmarky, proč je tady zahrnula do svého návrhu z 15. července a proč jiné země z toho vyloučila? Já se domnívám, že to je eh, kritická politická otázka. A také si myslím, že eh, když lidé říkají, že kritéria musí být splněna, ano, já s tím souhlasím, ale eh, potom ta kritéria musí plnit všichni. Ale tady se dělají výjimky. Byla zde výjimka pro eh, Srbsko a Černou horu, které nesplnily všechny podmínky, ale byly zařazeny do návrhu. A pak zde máme Bosnu, Hercegoviny, Albánii, které rovněž neplnily kritéria, ale nebyly do návrhu začleněny. Takže jak padlo toto rozhodnutí? Proč Bosna, Hercegovina a Albánie nedostali stejnou možnost eh, poskytnout zprávu dosaženém pokroku do konce září 2009, jak eh, tomu bylo v případě některých jiných zemí západního Balkánu, konkrétně Srbska a Černé hory. A eh, to je úplně jednoduchý dotaz proč nebylo možné, aby komise uplatňovala stejný postup jako v případě zemí jako Antigua, Bahama, Barbados, Mauritius, Seychely, které byly podmíněně dodány do přílohy eh, stanovící země, pro které víza nejsou žádána. Já se domnívám, že náš záměr a ten postup navrhovaný paní Latfordovou vlastně znamená opravu této politické chyby, ke které došlo. Musíme dbát na to, abychom západní Balkán dále nerozdělovali. To je důležité. A komise si musí být vědoma, že některá takzvaně technická rozhodnutí mají obrovské politické dopady. A to právě v tomto případě. Takže já bych se rád vyslechl odpověď od komise, protože samozřejmě padlo politické rozhodnutí dát na seznam někoho, kdo neplní eh, ta kritéria a někoho jiného zase ve stejné situace na seznam nezařadit a krom toho navrhuji řídit se tím, co navrhuje naše, eh, naše zpravodajka. Děkuji vám, pane Talere. Slovo má paní kolegyně Pak, která je zpravodajkou pro Bosnu. Pane předsedo, já bych se ráda připojila k návrhům kolegyně Latfordové. Právě se vracím z Bosny a jak všichni víme, v Bosně situace v poslední době nebyla taková, že by splnili všechny podmínky, ale mezi tím ty předpoklady až na ty biometrické pasy byly všechny splněny. Proto se připojuji ke kolegovi. Uh, proč tady Bosna tedy není, stejně jako Srbsko a Černá hora, které taky nesplnily podmínky. Proč tam není také Albánie? Myslím, že to je politicky nešťastné a že je to nespravedlivé. Myslím, že bychom měli trvat na tom, aby to, co předepíšeme, bylo také ode všech akceptováno. A co se týče Kosova, myslím, že Kosovo nesmí také Eh, vyčnívat. Máme zde také soluňský proces a pokud chceme, aby v Kosovu byl mír a aby se věci hýbali dopředu, musíme my pomoci Kosovu splňovat podmínky, které samozřejmě musíme i vyžadovat. Já nejsem proti benchmarkům, ale jsem proto, aby se všechny požadavky dodržovaly. Proto souhlasím s kolegou, eh, jsou tam skvělé pozměňovací návrhy a myslím, že bychom to měli podpořit. Děkuji vám, paní Pak. Slovo má kolega Tanok. Děkuji, pane předsedo. Za mou politickou skupinu já vítám oznámení komise o bezvýzovém režimu eh, s Makedonií, Montenegrem a dalšími. Abychom se vrátili k původnímu stavu, eh, k hm, situace, protože země bývalé SFRJ měly takto bezvýzový styk. To bude velice vítáno v Podgorici. A umožní nám to lepší monitorování Eh, také mm, předvolebního procesu. A mnoho eh, dalších zemí už mělo jasné výhody z takovéhoto postupu. Co se týče Albánie a Bosny Hercegoviny, stejným způsobem jako v roce 2004 eh, jsme Eh, museli rozdělit eh, skupinu zemí, eh, které přistoupily k Evropské unii nejdřív v roce 2004 a pak Bulharsko, Rumunsko později, tak podobně musíme individuálně zacházet i s dalšími státy, které chtějí bezvízový režim. Jedná se o biometrické pasy, o boj proti organizovanému zločinu o soudnictví, jedná se o korupci a další administrativní opatření. Přitom všem musíme a to vše musíme mít na paměti, když se rozhodujeme o bezvízovém režimu. Některé země jsou pomalejší než jiné. Kosovo bylo problematické, jak se předpokládalo. Navíc ne všechny členské státy uznávají suverenitu Kosova. A paní Latford to má taky pravdu. Současné opatření komise, tento návrh, bude samozřejmě podporovat Kosovany k tomu, aby si pořídili srbský pas, eh, pasy, jako například Moldavci chtějí mít ruské pasy a podobně. Bude docházet k tomu, že lidé budou žádat o občanství té země, která má volnější vízový režim. Podporuji návrhy eh, komise a eh, jsem zcela proto. Děkuji vám, pane Tanoku. Pan Weichel. Grazie, Ich möchte mich schließen. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych se připojil k všem těm, kteří v zásadě podporují celý proces, a tedy proces otevření a provízovou liberalizaci na východním Balkáně. Myslím, že je v podstatě principiálně špatné, abychom e, neustále vyzdvihovali ty rozdíly mezi různými zeměmi, ale je to reálně politická úvaha, kterou provedla komise a také pravděpodobně náš reportér. A sice, že tato cestovní mapa, tak jak je koncipovaná, bude od nás akceptována. Myslím, že je důležité, aby tato liberalizace eh, byla nahlížena i v mnohem širším rámci. Jde o lidská práva, o svobodu člověka, o politickou svobodu. A já souhlasím s panem Posotem, který hovořil o těchto svobodách. Těchto svobod bylo dosaženo už před 25-30 lety v bývalé Jugoslávii a je zcela absurdní, že tyto země, které jsou nyní novými státy, musí splňovat jiná kritéria. Myslím, že v Evropě máme dostatek například policejních opatření, která jsou nám k dispozici proto, bychom zabránili novým migračním tokům. Můžeme tak kontrolovat tyto migrační toky. Například dnes jsem zažila, že mý dva asistenti byli velmi podrobně kontrolováni belgickými úřady, jestli náhodou nejsou v Belgii ilegálně. Myslím, že je to zcela neúnosné a proto jsem o tom chtěl zde hovořit myslím, že tady máme dostatek normálních běžných opatření, kterými můžeme kontrolovat osoby z jihovýchodní Evropy, z Balkánu. Můžeme jim, je tady, můžeme jim tady udělit i normální status. Domnívám se, že bychom neměli spojovat uznání Kosova s procesem liberalizací víz. Neměli bychom na tyto dvě otázky nahlížet společně. Jsou to dva rozdílné problémy. Domnívám se, že bychom se mnohem více v Evropském parlamentu měli zabývat otázkou, jestli jsou v Kosovu splněny rámcové podmínky pro běžné a normální soužití osob různých národností. Musíme také dbát o to, aby se zlepšovaly sousedské vztahy a jistým způsobem se dostali k určité stabilitě. Co se týká Bosny a Hercegoviny, i zde bych se rád připojil k těm, kteří poukazovali na následující fenomén, a sice na obchodování s cestovními pasy. To je velmi nebezpečná věc, když se na ní podíváme jako na běžnou věc. A to obzvláště v zemích, které za sebou mají velmi pohnutou minulost tak například zde máme zcela zvláštní situaci s volbami v Chorvatsku. Například eh, tam mohli eh, volby rozhodovat voliči z Bosny, rozhodovat o prezidentovi a tak dále. Takže se k těmto tématům vracíme vždy znova, zcela tichoučce, ale znamenají velký problém. A určitým způsobem se tyto problémy mohou stát i evropskými problémy, pokud se tato praxe rozšíří a my budeme akceptovat jako běžnou. Ale abych to shrnul, myslím si, že komise se vydala správnou cestou, já podporuji tuto liberalizaci ať už je to v detailu koncipováno jakkoliv. Myslím si, že máme velmi dobrého zpravodaje v našem výboru a to i ve výboru Libe. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Weigle. Slovo dostane pan Kovače. Prosím pěkně, buďte struční, protože mám velice dlouhý seznam řečníků musíme proto respektovat řečnický čas, abychom skončili schůzi včas. S privetstvením podkrepím předložení tomu Děkuji, pane předsedo. Já podporuji stanovisko baronky Ladfordové. Všichni se shodeme na tom, že občané západního Balkánu s námi musí mít možnost svobodně komunikovat. Já sám pocházím ze země, která po deset let se nacházela v podobné situaci, když Bulharsko zahávalo jednání o přistoupení, tak jsme byli na takzvané černé listině a vyvinuli jsme velké úsilí pro to, abychom přesvědčili své partnery o své schopnosti eh, splnit podmínky. A doufáme, že podobně se bude přistupovat k zemím západního Balkánu. Dovolte, abych učinil jednu poznámku, pokud je o firom. Jsou i jiné problémy, které souvisí nejenom s přistoupením nebo s vízovým režimem pro cestování v EU. Domnívám se, že pokud makedonská vláda bude mít eh, více politické vůle, bude schopna vyřešit tyto problémy a některá to eh, nebude znamenat destabilizaci země. Takže eh, podporuji návrh komise, pokud jde o výzový režim a, podporu, a souhlasíme se vším, co tady do posud zaznělo alla parola l'onorevole scusate. Slovo má kolega Kacin. Grazie, presidente. I would like to congratulate... Já bych chtěl poblahopřát paní baronce Ladford k její práci. Je to velký úspěch vzhledem k tomu, jakou debatu tu dnes vedeme v AFETu oproti posledně. My teď harmonizujeme úsilí zaměřené v evropských institucích na tento cíl a snažíme se vytvořit patřičné dynamiky. Nic není samozřejmost. Nejvýznamnější příspěvek tohoto návrhu spočívá v následujícím. Hodnocení komise má být prováděno měsíčně a komunikováno Evropskému parlamentu a radě a také daným zemím. Ano, to skutečně tak chceme. Když teď mluvíme o diskriminaci, musím upřímně říct, že tu jsou dvě země. Albánie a Bosna a Hercegovina jsou diskriminovány oproti Srbsku a Černé hoře. To jsou země, které nesplnily všechny povinnosti, které nedokončily práci, kterou slíbili dokončit. A proto by měly být také v tom eh, balíčku takže když eh, takže my musíme Albány a Bosnu a Hercegovinu připojit k těm předchozím zemím, abychom učinili spravnosti za dost. Tyto každoměsíční rozpravy v AFETu a dalších institucích i v rámci Evropského parlamentu, v jeho výborech, budou přispívat k serióznějšímu přístupu ze strany vládních orgánů jak v Albánii, tak v Bosně Hercegovině. Jenom bych chtěl připomenout, že příští rok eh, si připomeneme 15 let zahájení vypuknutí války v Bosně a o Daytonu. 15 let od Daytonské ústavy. A z toho vznikla ústava v Kosovu a právě v tom spočívají i důvody, proč některé z těchto zemí neplní své povinnosti. Takže my musíme vytvořit eh, dané dynamiky a musíme zemím umožnit, aby se zlepšily. Nic se nestane samo o sobě. Včera jsem se vrátil z Bosny. Nalada tam není nejlepší. Věřím, že naše dnešní diskuze až budou přijaty tyto pozměňovací návrhy, zlepší politickou atmosféru jak v Bosně, tak v celé širší oblasti. A to je naše povinnost. Na druhé straně, když se mluví o Kosovu, nemůžeme eh, Kosovo ignorovat. Jak už tu zaznělo, jediné řešení dlouhodobě pro Kosovany je, aby získali občanství v okolních zemích. což vytvoří narovnováhu národnostní v těchto zemích. A my nemůžeme uh, upadnout do takového rizika. Tím, to znamená, že jim musíme otevřít dveře, musíme jim dát šanci, musíme mít eh, fantazii a musíme být stateční. Měli bychom takto postupovat, abychom se nedostali do nepříjemné situace, jaká byla před několik let. Když hovoří o pozitivní diskriminaci, to je věc, kterou právě potřebujeme, protože musíme motivovat změněné země a vytvořit další politický tlak, aby žádaný cíl byl dosažen co možná nejdříve i dříve, než by čekala komise. Takže na závěr chci ještě poblahopřát paní baronce Ludford a chci prohlásit, že jsem skutečně hrdý na úlohu Evropského parlamentu, kterou sehrál jako instituce, a také na úlohu našeho výboru AFETu, eh, kterou hrajeme eh, v těchto vyjednáváních a ve snaze o vytvoření lepších příležitostí pro všechny, včetně evropských institucí. Pokud je tu nějaký orgán, který se musí chovat eh, zrale, tak to je AFET, náš výbor, protože my za to máme zodpovědnost. Měli bychom mít na paměti, co se dalo před 15 lety na Balkáně a neměli bychom dovolit, aby se něco podobného znovu vynořilo na povrchu. Děkuji vám, pane Kačine. Slovo má paní Graca Bild. Děkuji, pane předsedo. nedřív chci poděkovat eh, za přivítání v tomto výboru. Jsem stínová zpravodajka z EPP ohledně vízových otázek ve výboru Libe. Chci eh, říci, že jsem vděčná Táně i Sáře za vynikající spolupráci, když jsme pracovali na touto zprávou. Opravdu jsme se shodli nad tím, že je velice důležité zrychlit liberalizaci víz v obou dvou zemích ale že je třeba mít regionální přístup v té širší perspektivě, v perspektivě EU a že je třeba najít způsob, jak zahrnout do celého procesu i Kosovo, ehm, samozřejmě eh, respektujíce zvláštní právní status Kosova. A musíme okamžitě implementovat eh, tato rozhodnutí, jak už píše Sara dnes právě. Tato otázka je opravdu blízká mému srdci, protože já jsem se za, zabývala mírem v Bosně 6 let, pracovala jsem v Sarajevu a moji přátelé tam jsou, my hovoříme o lidech, které já znám, oni si připadají tam uzavření, um, připadají si jako ve vězení, opuštění. Ano, úřady Bosny a Albánie mají zodpovědnost za to, aby splňovali požadavky Evropské unie, protože EU má pravidla stejná pro všechny a nepřijímá žádné obětní beránky. A proto chci říct, pane předsedo, že si nemyslím, že je správné skrývat eh, pod stůl eh, problémy eh, s benchmarky. Myslím si, že je tu zásadní rozdíl v podstatě. Já to vidím jako, jako podvod, protože to je falešná naděje. Proč chcete formálně populisticky, jako PR, všechny zašlenit do stejného seznamu a pak tam dát hvězdičku, která bude vysvětlovat, že vlastně ty země jsou jiné. Prosím, buďme realističtí. Myslím, že by bylo mnohem užitečnější, abychom nadále hovořili o podmíněnosti, abychom to sdělovali bosenským orgánům, aby viděli, že to je vysoce politicky důležitá záležitost není tu, myslím, žádný rozdíl mezi Libě a FETem, protože se jedná o to, zda lidé budou potřebovat víza a na to se musíme zaměřit. Pokud chceme zrychlit tento proces, musíme více tlačit na dané orgány, ať si doma udělají pořádek, jak už bylo řečeno, protože zbývá opravdu jen kousíček. Pomozme jim, podporujme, řekněme, že jsme na straně bosenského lidu, že pracujeme s bosenskými orgány, aby mohli implementovat benchmarky. Neskrývejme situaci. Jde tu o důvěryhodnost EU. Já skutečně doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody a přijmout toto usnesení co možná nejdřív. A to ve prospěch bosenských lidí i důvěryhodnosti Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji. Paní Koraca. Slovo má pan Kirilov a předám předsednictví eh, prvnímu místo Proverovi a loučím se s vámi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Podle mého názoru jsme dosáhli vyváženosti mezi různými názory zde ve výboru a souhlasím se svým přítelem panem Kačinem, že samozřejmě je rolí AFETu vnést právě do celého rozhodování a rozhodnutí tu politickou vyváženost. Já si myslím, že tady ani u komise nebylo mnoho problémů. Naposledy, jsem slyšel komisaře Réna, tak hovořil o plnění těch benchmarků jak v Bosně, tak v Albánii příští rok. O jejich splnění tady příští rok. Pokud je o celou tu pozici, celé to stanovisko, já si myslím, že Eh, vysíláme dobrý signál vůči těmto zemím a přitom nestrácíme ze zřetele principy. To je důležité a myslím si, že to bude i stimulovat ty země k tomu, aby eh, naplnili zbývající benchmarky. Pokud je o Kosovo, tak chci říct si dvě věci k tomu, co řekl kolega Posalt. Za prvé, eh, nesměšujme uznání Kosova s vízy. Já osobně se domnívám, že Uznání Kosova bylo malinko předčasné, ale pokud je o Kosovany, ti by měli dostat příležitost eh, a naději. Bez ohledu tady na odlišné názory bychom měli eh, postupovat tímto směrem a dát eh, jim tuto perspektivu, také pokud je o tu politickou oblast. A moje druhá připomínka k tomu, co říkal pan Poslt, Kolega hovořil o obrovských problémech v Makedonii, tedy ve Firom, eh, kde někteří lidé eh, začínají, začali žádat o bulharské občanství, ale to už se dělo mnohem dříve. Eh, v Bulharsku máme tisícovky žádostí, ale občanství je udělováno velmi, velmi opatrně. Jenom těm, kdo skutečně prokáží, že jsou pravoplatně bulharskými občany. A mimochodem, pane poslete, to byla dlouhodobě politika i v Německu. A v Rumunsku nebyly žádné problémy, když eh, naše Rumuni získali německé občanství. Eh, Pokud o Makedonii, měli bychom eh, jednat o stávající politice makedonské vlády, protože budování státu nemá být směšováno s nacionalismem. Minulý týden ve Štrasburku jsme měli, eh, jsme se dozvěděli o příkladu porušování, zásadně porušování lidských práv, kde jedna mladá žena eh, s miminkem byla, strávila tři měsíce ve vězení jenom proto, že eh, zažádala, získala jiné občanství. Jsou lidé s dvojím občanstvím například a tak dále a s těmi se takto nezachází. Takže tyto různé věci bychom měli oddělovat, nesměšovat je. Děkuji, pan Kukan. Děkuji Jedna... Děkuji vám. Já bych rád eh, něco krátce všeobecně podotkl. I tato naše diskuze ukazuje, že se všichni shodneme na tom, že otázka víz pro občany západního Balkánu je důležitá. Shodneme se také na tom, že situace, která panuje nyní, je neudržitelná a že musíme zakročit. A také proto pokud chceme před obyvateli této oblasti vypadat seriózně a zodpovědně a pokud chceme být pro tyto občany i nadále přitažliví, musíme zakročit skutečně. Všichni víme, že ta situace tam je politicky citlivá. Jedni z nás si sice myslí, že musíme vyčkávat, že zde panuje diskriminace a v tom se asi neshodneme. Rozhodně bychom tu diskuzi ale neměli prodlužovat a měli bychom co nejdříve přijmout rozhodnutí. Já jsem se o slovo přihlásil hlavně proto, že si myslím, že návrh, který napsala paní Platfordová, je v zásadě správný realistický a vyrovnaný. Nezapomíná rovněž na nikoho v oblasti západního Balkánu a myslím si, že je to to nejlepší, co v současné situaci můžeme přijmout. Ještě jednou opakuji, musíme zakročit, nesmíme čekat, až budeme všichni jednotní. Tím bychom totiž uškodili občanům v západním Balkáně. Rád bych tedy poděkoval paní zpravodajce a plně chci podpořit její text. Děkuji. Děkuji. A slovo dostává kolega Cornelis. kolegyně Cornelison. Děkuji. Já bych ráda zareagovala na ty, kdo eh, se vyjádřili pro aktuální návrh komise. Většina z těchto kolegů říká, že návrhem baronky Latfordové umožnit bezvýzový styk pro všechny balkánské země naraz, ale tak tomu není. Její návrh je velmi vyvážený. Ve skutečnosti je pouze jedna země, která ty benchmarky plní a jsou čtyři země, které je neplní. Návrh komise uměle rozděluje eh, tyto čtyři země na dvě a dvě. Návrh baronky Latfordové toto napravuje. Eh, naše zpravodajka zachází se všemi zeměmi, které zatím benchmarky neplní rovnoceně a bezvízový styk jim bude umožněn, jakmile ty benchmarky splní, což je velice poctivý přístup. Takže já bych se celé srdce ráda připojila eh, k návrhu baronky Latfordové a také k jejímu odůvodnění, kde žádá každoměsíční hodnocení dosavadního pokroku těchto zemí při plnění benchmarku. Já si myslím, že to by byl vhodný integrovaný přístup pro celý Balkán, což je přesně to, co potřebujeme. Děkuji. Tím jsme uzavřeli diskuse k tomuto bodu a dám slovo zástupci komise. Dobrý den. Za komisi vám mohu jen připomenout, že jsme velice vděční za podporu eh, v těchto diskusích eh, ve vašem výboru. Jsme vděční za zájem o tuto věc, o tento náš návrh v celém parlamentu. Eh, měli jsme před pár dny to štěstí, že místo předseda Baro prezentoval Eh, za komisi v plénu, na plénárním zasedání ve Štrasburku, ty důležité body a celkově přístup komise, eh, když jsme definovali ten svůj návrh v červenci, pokud je o západní Balkán. Já se tedy pokusím hovořit stručně a pokusím se také připomenout eh, ty hlavní směry v tom našem přístupu a zareagovat na konkrétní dotazy položené členy vašeho výboru. Nejprve na úrovni komise tento návrh eh, v kontextu společné výzové politiky, tento návrh znovu stvrzuje politický význam západního Balkánu a také znovu potvrzuje, protože je to První návrh v rámci společné vízové politiky pro jeden celý region, pro všechny země určitého regionu. Takže v rámci té společné politiky je to poprvé, kdy komise přichází s návrhem, který je výsostně politický a zároveň technický, když se vezmeme ty detaily toho navrhovaného přístupu. A je to tedy poprvé, eh, kdy komise chce vyslat jasný politický signál a podpořit tento zájem, tuto prioritu danou zemím tohoto regionu. V tomto kontextu tedy eh, jsme zavedli jasný proces, jasný postup. Eh, první etapou je přitom tento návrh komise na zrušení vízového styku pro tři země regionu, s tím, že i nadále se budeme snažit o blízké dokončení celého postupu. Pan místo předseda Baro jasně řekl, že komise se formálně zavázala k postupu vpřed a k tomu, že příští rok vystoupí s druhým návrhem. Jehož cílem bude eh, dokončit, završit tento regionální přístup. Dovolte, abych také Eh, malinko připomněla, jakou eh, metodiku uplatňujeme eh, u těch hodnotících zpráv, pokud je o zrušení vízového režimu pro západní Balkán. Jednak ten, ten rámec je jasný. Máme závěry ze Soluně, které potvrzují regionální přístup pro oblast víz a které spojují liberalizaci vízového styku se zásadními reformami ve velkých eh, oblastech, jako je svoboda, bezpečnost eh, nebo migrace. Eh, co jsme tedy my udělali? My jsme zvolili postupný přístup. Uzavřeli jsme a zavedli jsme readmisní dohody a dohody o facilitaci usnadnění víz pro pět zemí regionu v roce 2007. Tyto dohody měly za cíl zavést vyvážený přístup pro řízení rizik migrace. Jak víte, migrační rizika jsou jedním z hlavních cílů naší politiky nebo jedním z hlavních kritérií v rámci naší společné vízové politiky. Dále, abychom čelili a skutečně reagovali politické potřeby a abychom skutečně dali politickou prioritu zrušení víz nebo liberalizace víz, což všichni na komisi uznávají, a uznávají, že to má zásadní politický dopad, ta možnost volného pohybu pro občany těchto zemí. Takže jsme se zapojili do strukturovaného dialogu, vypracovali jsme velmi podrobné cestovní mapy, e, nebudu tady hovořit o těch podrobnostech, o těch detailech, protože opravdu je to věc technické povahy. Nicméně se nestrácí nikdy ze zřetele ten konečný cíl, který je politický. Byl to tedy strukturovaný proces, podrobný, totožný pro všechny země regionu, tak abychom dokázali hodnotit dosažený postup, který se samozřejmě zemi od země liší. Hlavním cílem tohoto procesu je urychlit reformy ve všech klíčových oblastech bezpečnosti, prostoru spravedlnosti a bezpečnosti a byl to tedy proces, který my jsme velice podrobně eh, sledovali. Začalo to v lednu 2008, potom po 1,5 roku jsme podrobně sledovali všechny reformy prováděné v zemích tohoto regionu. Reformy, které byly validovány ve zprávách, jež jsme vypracovali my. Ty zprávy eh, vycházejí nejenom z informací na papíře, z dokumentů, ale eh, také vycházejí z pracovních eh, misí, z pracovních eh, cest, eh, když jsme vyslali experty z členských zemí, také proběhly dvě takové mise. Vyhodnocovali jsme tedy průběh reform přímo v terénu. A to je věc, která si žádá čas, s tím jistě budete souhlasit a musí se to provádět kontinuálně a seriózně. Dále za komisi, jak jsme dospěli k sestavení toho seznamu. A zda jsme eh, nějak svévolně rozlišovali mezi těmi zeměmi, nebo zvolili tři země pro první vlnu. Já myslím, že komise vypracovala velmi podrobnou zprávu, eh, v níž vyhodnotila dosažený pokrok ve všech pěti zemích regionu. To hodnocení komise bylo odsouhlaseno všemi členskými zeměmi v Radě a také se to projednalo eh, a postavili se za to země daného regionu. Mimochodem, eh, náš návrh potvrzuje, že všechna kritéria nastavena v cestovních mapách byla splněna. Eh, u Srbska a Černé hory jsme tedy nepostupovali nějak volně. Vyhodnotili jsme to tak, že v těchto zemích je určitá dynamika, určité synergie a když jsme vypracovávali svůj návrh, tak prakticky vše eh, již bylo zavedeno. Zpívalo jenom eh, přijmout určitá opatření, která jsme eh, ve formě návrhu již viděli a obdrželi jsme bezprostředně předtím zprávy z těchto zemí. Opět to byly ty dokumenty, bylo to na papíře, které tady potvrzovaly, že se ty reformy zavádějí. V polovině října hodláme provést, dvě hodnoti, provést hodnotící mise, které eh, zjistí, zda eh, jsou skutečně v reálu naplněna všechna kritéria z eh, cestovní mapy. V této souvislosti jsme usoudili, že Albánie a Bosna eh, dosáhly také obrovského pokroku v rámci diskusí, které jsme zahájili eh, o liberalizaci vízového styku. Ale pokud je o čtyři bloky kritérií definované v cestovních mapách, tak eh, musí být ještě vykonány některé konkrétní kroky a poté musí být ověřeno jejich zavedení Eh, tak, aby byla skutečně naplněna všechna ta stanovená kritéria. Samozřejmě je možné přijmout politické rozhodnutí a říci, že to, co již bylo splněno, stačí. Eh, I když jsme nastavili velmi podrobná kritéria, mohli bychom říci, mohli bychom to prostě pojmout jako politické rozhodnutí. Ale je třeba také zvážit dopad takového rozhodnutí pro naši eh, společnou vízovou politiku a pro serióznost hodnocení, které má komise provádět eh, spolu s vámi, spolu s členskými zeměmi eh, v oblasti společné vízové politiky. Zda tedy do toho zařadíme nějakou zem, pokud tady podrobíme občany jedné země a z jakých kritérií vízové povinnosti nebo nepodrobíme, jaký to má dopad Máme nastavená kritéria, víme, že to přináší výsledky a to rychle. Skutečně všechny reformy se urychlily a zkušenost ze západního Balkánu to potvrzuje. A zbývá tedy rozhodnost a chceme skutečně provést podrobné hodnocení s tím, že samozřejmě sledujeme ten politický cíl. Návrh komise, já se domnívám, eh, odráží tento vyvážený přístup s tím, že se do toho promítá samozřejmě politická vůle pokročit ku předu a eh, dokončit celý ten proces, jakmile stanovená kritéria budou naplněna všemi zeměmi v regionu. Dovolte, abych ještě řekla, my jsme s velkým zájmem četli zprávu parlamentu, která potvrzuje význam této záležitosti. A chci říci, už se budu opakovat, že jsme velice vděční, jsme nadšeni z politické podpory parlamentu v této věci. Nicméně bych vám ráda připomněla, že už máme s těmi hvězdičkami zkušenost. Chci připomenout Rumunsko z roku 2001. A v kontextu této zkušenosti, nebo tehdy tedy eh, komise pracovala zprávu, která byla mnohem méně podrobná než to, co pracováme nyní. Ta zpráva nebyla zveřejněna, nicméně na základě této zprávy rada sama tehdy rozhodla, že tu hvězdičku škrtne a zruší výzovou povinnost pro státní příslušníky Rumunska. Zpráva parlamentu u tohoto návrhu byla nepostupovat takto, nezvolit tento právní postup. A nyní bych ráda stručně zareagovala na některé otázky, které, eh, které mé členové výboru položili k kontrole hranic mezi Srbskem a Kosovem. Víte, že se o tom hovoří v návrhu komise. Samozřejmě komise má v úmyslu vyslat do terénu um, mise, které ověří, že funguje ten working arrangement ten eh, pracovní mechanismus eh, podepsaný mezi Eulexem a srbskými orgány. Mm, bude tam v polovině října zase ta mise, která opravdu v detailu ověří, že je požadována stejná eh, míra bezpečnosti na všech hranicích a jsou uplatňovány stejné normy i v této oblasti. Normy jsou stejné, potřeba bezpečnosti je stejná, řídíme se stejným přístupem. Pokud je otázku mikrostátu a zrušení mikrostátů a zrušení víza. Bude se o tom hovořit odpoledne v Libe. To je úplně jiný text. Proč? Protože komise již v roce 2006 vyhodnotila, že tyto země, takzvané mikrostáty, plnili eh, povinnosti nebo kritéria pro to, aby přišla na ten pozitivní seznam. Všem vzhledem eh, k, právnímu stavu vůči těmto zemím a také, abychom eh, zajistili stoprocentní reciprocitu pro naše, pro naše občany, všechny občany Unie, tak z těchto důvodů jsme se rozhodli, že by bylo velmi užitečné zavést komunitární dohody o zrušení víz mezi společenstvím a třetími zeměmi, kterých se to týká. Kontext západního Balkánu je zcela odlišný. Tady se domníváme, že ten eh, obecný proces, když eh, tady hovoříme o zemích, eh, u kterých máme stvrzenou evropskou perspektivu do budoucna, perspektivou přistoupení. To už bylo na politické úrovni mnohokrát potvrzeno. Takže v této souvislosti, v tomto kontextu se komise domnívá, že není zapotřebí zavádět tento typ dohody po, řekněme, po zveřejnění a po e, zavedení tohoto návrhu. Ten kontext je tady se odlišný. Vztahy, které máme se zeměmi Balkánu, a ten eh, proces přistoupení, který jsme již zahájili, eh, ta evropská perspektiva pro tyto země, eh, to vše si žádá zacházení a řešení otázky liberalizace vízového styku zcela odlišným postupem, než je tomu v případě těch tzv. mikrostátů. A ještě poslední věc ode mne. To se bude týkat komentáře, který vyslovila řada z vás o tom takzvaném nakupování si pasů, tedy o tom, že by někdo žádal občanství vedlejší země. To je něco, na co jsme samozřejmě pomýšleli, když jsme vypracovali cestovní mapu a vůbec stanovali celý ten eh, proces. Zjišťovali jsme, hovořili jsme o konkrétním, eh, konkrétních lhůtách eh, pro získání občanství. Eh, obdrželi jsme statistiky ze tří zemí, o kterých jsme navrhli liberalizaci. Máme o, to, máme o tom velmi podrobné zprávy. Zprávy tady o tom, jak dlouho trvá vyřízení žádosti o občanství. od podání žádosti až po to výsledné rozhodnutí. A jak dlouho trvá potom žádost o nový pas. Já si myslím, že pokud, eh, jak již o tom hovořil místo předseda Baro, pokud se nám podaří ten proces dokončit v roce 2010 eh, s novým návrhem, s novou nabídkou, jakmile eh, byla naplněna všechna kritéria všemi zeměmi v regionu, tak pak si myslím, že to riziko, že dojde k takovému to obchodování s pasy, že to riziko bude velmi malé. Předám slovo paní zpravodajce, aby uzavřela diskuzi. Thank you very much, uh, Děkuji vám, pane předsedající, to bude rychlé. Chci mm, poděkovat řečníkům Většina, valná většina podpořila eh, můj návrh stanoviska, které se z velké části shoduje s orientací zprávy paní Fajon z Libe. Myslím, že v těchto dvou výborech bylo navrženo, byl navržen vyvážený přístup jak už o tom hovořila zástupkyně komise. Jedná se o politické, politický význam toho, že všech pět zemí bude eh, v rámci jednoho balíčku. A příští rok můžeme přijít eh, s novým návrhem, tak aby bylo eh, jasné, že to nejsou žádné politické pochybnosti zemí, které ještě nesplňují podmínky. Jsou to určité technické potíže. Je třeba zajistit, že technická, ehm, z technické stránky ty mm, podmínky jsou plněny. Škoda, že pan Tanok odešel, protože já s ním nesouhlasím zrovna v této věci. Říkal, že ti, kteří eh, jsou premianti, mají být podpořeni, nemají být naopak zdržováni těmi, eh, kdo jsou repetenty v tomto případě. A měly by proto eh, ty země, které splňují podmínky, získat bezvízový režim a neměly by čekat na ostatní. Ve zprávě se snažíme najít eh, jednotný hlas a dát politicky jednotný signál a přitom postupovat technicky. Nechceme podkopat eh, tu naši cestovní mapu. pravomoc má v ruce komise. Jaké máme zkušenosti eh, s Rumunskem z roku 2001 na radě? Zjistilo se, že další země byly, eh, se kvalifikovaly teprve po té, co komise provedla eh, kontrolu plnění podmínek tehdy. Pane předsedo, já tak úplně nesouhlasím s tím, že jsem navrhovala, aby Evropský parlament se zřekl svých práv. Ne, já myslím, že chceme to, abychom dosáhli eh, celistvého celkového cíle komise. My se snažíme restrukturalizovat ten návrh tak, aby byl opravdu eh, kompletní Eh, nechceme přednášet dva návrhy. Velice souhlasím eh, se slovy pana Posalta zejména s tím, jak definuje eh, otázku bezpečnosti ze širšího strategického pohledu. Vím, že jsme se oba zabývali šengenským informačním systémem a teď jsme opět u vízového procesu. Uh, Kromě Kromě toho, že tyto eh, země splňují požadavky na zrušení vízového režimu, prošly dalším významným vývojem. A musíme podporovat stabilitu, nesmíme naopak vzbuzovat nejistotu eh, v zemích, které by se ocitly na druhé straně té bariéry. Já si myslím, že ve vztahu s Kosovem se nesnažíme podkopat pozici členských států, které neuznaly nezávislost Kosova, ale snažíme se o to, abychom tu diplomatickou a právní pozici spojili s pragmatičtějším přístupem o tom, jak zlepšit eh, situaci Kosova. Je tam trochu rozdíl ve znění eh, pozměňovací návrhu mezi mým textem a textem paní Fajon, protože já jsem to psala ještě předtím, než paní Fajonova dokončila tu zprávu. Ale doufám, že se nám to podaří sladit, protože se jedná o stejný obsah. A jde o to, aby členské státy nepřišly o své mm, právo rozhodovat o tom, zda uznají či neuznají nějaký stát. Navrhovalo se, aby všechny čtyři země, které stále ještě neplní podmínky, měly stejné zacházení. Potíž s návrhem komise spočívala v tom, že my chceme, toto, že my chceme začlenit do tohoto nařízení Eh, všechny země, které se budou kvalifikovat. A už tehdy eh, byl ten návrh rozdělený vlastně na dvě části. Na závěr mohu říct, že vítám širokou podporu nás ve výboru a Doufám, že ti, kteří nesouhlasí, že alespoň mohou přijmout pragmatický postoj ohledně Kosova. Že nechceme, nechceme podkopávat eh, plnění požadavků, těch benchmarků. Je jasné, že zrušení víz nemůže být provedeno bez toho, že by dané státy plnily předepsané podmínky. A doufám, že e, s takovýmto stanoviskem se můžeme shodnout a vše bude podpořeno při závěrečném hlasování ve výboru. Děkuji vám za vykranou práci i za e, váš entuziasmus. Chci vám připomenout, kolegové, že pozměňovací návrh lze předkládat do 1. října a ty pozměňovací návrhy budou předloženy v angličtině nebo ve francouzštině, prosím pěkně. Ještě se vrátíme k předchozímu bodu. Mm, omlouvám se, protože se musím vrátit ke změně nástroje pro stabilitu. Musíme předat slovo paní Francise Brandner, abychom mohli reformu, reform, reformulovat otázku komisi. Yes, thank you for giving me the floor and sorry for... Ano, děkuji za slovo. Omlouvám se za to, že se k tomu vracíme a poděkuji. Poprosím eh, komisi o trpělivost, aby ještě chvilku vydržela. Já vím, že čas už pokročil, ale ještě pár minut, prosím. Eh, Zaslouží to tu pozornost. Jenom bych ráda eh, stručně řekla, že jsme se eh, shodli, že vás podpoříme v řadě věcí, že se budeme řídit tím rozhodnutím Evropské soudního dvora. Také souhlasíme s tím, aby se to rozšířilo ty finance na celosvětové zadání zakázek. Celkově nejsme proti tomu, Eh, navýšit eh, o 10 výdaje eh, v článku 01, ale rádi bychom řekli, že si přejeme mít jasnou představu o celkové strategii u tohoto cíle a rádi bychom měli lepší představu o výsledcích z projektů, které byly zatím financovány, než to takto obecně rozšíříme. A z tohoto hlediska vítáme informace, které jsme právě obdrželi o protitoristickém středisku v Alžíru. Takže za to děkujeme a Poprosili bychom tedy ještě o jasnější představu eh, o dosavadní výsledku této, u tohoto rozpočtového řádku. Celkově za to bych ráda řekla, že eh, také eh, vítáme lepší zprávy pro Evropský parlament, lepší podávání zpráv a děkujeme už za to, co jste udělali dnes dopoledne. A poslední věc, chci se zmínit o partnerství pro budování míru. Rádi bychom věděli, jaká je vaše strategie pro uvedení tohoto partnerství v praxi, protože jsme si vědomi toho, že zatím proběhly pouze konference, studie, workshopy a je třeba už pokročit o něco dále, takže jak to bude probíhat, jaký máte plán. A konečně eh, problém eh, s prostředky, které byly převedeny na potravinový nástroj, food facility. Podle nás to není optimální způsob, jak investovat prostředky eh, z tohoto nástroje. Děkuji z nástroje stability tedy. Děkuji. Paní doktorka Luis Calavera. Děkuji vám. Především chci poděkovat Mrs. Brunner and the committee. Děkuji. Zaprvé bych ráda poděkovala eh, paní poslankyni a vůbec vašemu výboru celkově za významnou podporu komisi eh, při provádění nástroje stability v uplynulých třech letech od jeho založení v roce 2007 a za pozitivní analýzu, kterou provedla zpravodajka ohledně potřeb nastěněných komisí v jejím návrhu eh, Evropskému parlamentu a radě. Jde o návrh na změnu právního základu. Eh, v každém případě si ceníme podpory parlamentu, pokud je o rozšíření působnosti, tak abychom eh, do toho mohli zahrnout i, malé, i, pardon, i lehké a ruční zbraně do pravomocí společenství a e, samozřejmě jsme připraveni podat další vysvětlení pro výbor AFET, e, pokud máte pocit, že někde chybí e, informace o naší zamýšlené strategii nebo o výsledcích projektu u článku 4.1. Jsme si jsme rádi, že lépe chápeme, jak to vaše potřeby. Eh, jsme si vědomi toho, že navýšení zase na 10%, to je velmi důležitý, on to je velmi důležitý článek, eh, který se týká řešení eh, nadnárodních hrozeb pro bezpečnost kolektivní i jednotlivců. A to je téma, které samozřejmě už se dopadá na naše občany a potřebujeme na to mít vyčleněny dostatečné prostředky, tak abychom mohli eh, zavádět strategie, eh, které budou dostatečně ambiciozní, programy, které budou dostatečně ambiciozní eh, právě kvůli té národní a přes nebo meziregionální povaze. Například, když sobě nějaká pandemie, nebo se to týká kritických infrastruktur pro dodávání energií, samozřejmě se to týká také boje se zločinem a tak dále. Takže eh, navýšení těch finančních prostředků bude velice důležité pro eh, zlepšení eh, efektivity u naší odezvy na tyto hrozby. Dále potřebujeme prohloubit spolupráce a dialog s AFETem. Poskytneme vám samozřejmě potřebné informace o plnění těch programů. Myslím, že komise ve své výroční zprávě o plnění IFS, tak tam jsme letos připojili přílohu s jednotlivými jaksi, takzvanými FISH pro jednotlivé projekty, tedy informačními dokumenty pro jednotlivé projekty. Je pravda, že tady to nejsou klasické rozvojové projekty, protože eh, se realizují v krizových oblastech, takže tam není možné uplatňovat stejná kritérie, kritéria. Pokud jde o partnerství pro budování míru, tak eh, tady jsme se vědomi problému jednak pokud je o naši kapacitu provádět tento typ programů, eh, tak také pokud je o naši kapacitu spolupracovat více strukturovaně s občanskou společností že na jedné straně máme posilný dialog s občanskou společností a na druhé straně máme e, studie komise, e, studie do které přispěli jednak zástupci e, občanské společnosti, kteří jsou všem obeznámeni s fungováním komise, že abychom mohli plnit článek 4.3 o partnerství pro dání míru, tak musíme se podívat v rámci těch finančních omezení, která máme. A právě jsme obdrželi zprávu Eh, která obsahuje doporučení, eh, jak jsme řekli, dáme k dispozici zpravodajce a chceme tedy tuto zprávu zanalizovat, setkat se také se zástupci občanské společnosti. A to je právě zpráva, která obsahuje, eh, nebo ve které te informujeme, pardon, vypracujeme zprávu, která budeme informovat o budoucí strategii pro článek 4.3. Dále jsme si jsme také velice eh, vděční za to, že to hodláte řešit s výborem pro rozpočet, eh, tak aby o tom bylo dostatečné povědomí. Eh, nechci hovořit dále, protože je mi jasné, že čas tlačí, ale pokud chcete další informace, tak samozřejmě vám budou k dispozici. Pohlížím také na kolegy z rady. Doufám, že dospějeme k zájemnému porozumění svých potřeb a že bude možné tento návrh přijmout co nejdříve, pokud možno v prvním čtení, protože eh, nástroj stability má obrovský význam eh, při zajišťování celoevropské odezvy eh, pro obnovování míru a zajišťování stability ve světě a v EU. Děkuji. Vážení kolegové, můžeme skončit naše schůzi a uvidíme se odpoledne.